Jeg kommer til at tale dansk, så derfor vil jeg... Já budu dnes mluvit dansky. Budu mluvit dánsky, takže si prosím nasaďte sluchátka. Vítejte na zasedání petičního výboru z 34 členů pouze 6 z bylo členy v předešlém volebním období, takže se budete muset učit rychle. Náš výbor je skutečně eh, úctyhodný, musíme ale dostat očekáváním našich voličů a našich občanů, protože se nezabýváme tolik konkrétními zájmy, Eh, stran, musíme být důvěryhodní jako výbor pro petice. Ráda bych, abyste nezapomněli na podstatu naší práce. Náš výbor je totiž jediný, který je v přímém styku s občany za parlament, je součást naší legitimity. Čili chci se ujistit, že jsou všichni zaregistrováni a že všichni, kteří mohou hlasovat, mají hlasovací karty. Můžete hlasovat, jak si budete přát, ale hlasovat musíte. Takže si ověřme naše hlasovací karty, abychom zjistili, zdali všechny frakce jsou řádně zastoupeny. Takže prosím, vložte do hlasovacího zařízení. Čili zahajujeme hlasování, abychom si ověřili přítomné členy, počet přítomných členů. Máte všichni své hlasovací karty? Ja, okay. Vi skal, vi, der, skal være, der skal være 10 medlemmer fra EPP. Der skal være... Aspoň 10 členů z EPP bychom tady měli mít. Máme jich tolik? devět členů z SAD, tři za EKR, tři za ALDE a tři členy GUE NGL a tři za zelené, dva za EFDD a jeden nezařazený. Čili máme tady řádný počet. Je tady někdo bez hlasovací karty? Jeden člen? OK. Så vil jeg øh, bede om, at vi Dobrá. Nejprve si musíme zvolit předsedu. Kdo kandiduje na předsedu předsedkyně výboru? Vaše jméno? Navrhuji Eleanor Evy. Děkuji. Ještě nějaký další návrh? Já navrhuji paní Cecilie Wikström. Er, er begge kandidaterne er villige til at modtage valg? Čili přijímají obě dvě kandidátky kandidaturu, ano. V tomto případě musíme hlasovat. pardon. Chci pouze doplnit, že diskusi jsme neplánovali. Takže musím dát, vám musím udělit pouze dvě minuty. Děkuji. Já jsem dnes zde jako kandidátka do tohoto výboru na tuto pozici a chtěla bych se vás, kolegové, zeptat, zda eh, naši roli europoslanců považujete za eh, profesi nebo službu občanům. Já jsem občana a občanka, která je eh, zvolena novou demokratickou metodou prostřednictvím voleb online. Je to výsledek politického experimentu mezinárodního dosahu a je pro mě velká čest, že jsem toho výsledkem toho experimentu a jsem tady jakožto člověk, který chce sloužit občanům, a pro mě to je poslání, nikoliv profese, nikoliv zaměstnání. A um, já jsem sledovala to, co se dělo dnes a před vámi všemi bych chtěla říci, že dnes uh, byly porušeny předpisy, které uh, zaručují dostatečné zastoupení menšinových skupin, které ale dostaly miliony hlasů občanů, jako například hnutí pěti hvězd Cinque stele. A chtěla bych říci, že Ehm, politické skupiny, které jsou antagonistické nebo alternativní, eh, se spojily, abychom umožnili uplatnit metodu DONT eh, pro zastoupení eh, v předsednictví a v komisi a ve výborech. Hovořím jak sama za sebe, tak za svou skupinu i za hnutí pěti hvězd. A Opravdu tento postup, který zde vidíme, považuji za nemorální, nedemokratický, oligarchický a konzervativní. A systém, který brání, nebo postup, který brání jakékoliv obnově. A já se vás ptám, proč se, tomu, proč se tak děje, jaké jsou důvody, abych ráda znala vaši odpověď. Dnešní hlasování představuje krok zpět v demokracii a já doufám, že nic takového se v budoucnosti opakovat nebude a naše skupina EFDD bude právě v parlamentu dolížit na to, aby se v budoucnosti nic takového nestalo, stejně jako hnutí pěti hvězd. OK, ønsker Cecilie Wikström også ordet? Cecilia Wikström. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Jsem hrdá, poctěna tím, že jsem byla navržena na post předsedkyně v tomto výboru, který je velmi významný pro evropské občany. Já nemám prohlášení z přísliby. Slibuji pouze jediné. Chci být poctivou a férovou předsedkyní, která bude zastupovat řádně všechny členy. Ráda bych vytvořil atmosféru vzájemné důvěry, kde budou muset všich, moci všichni vyjádřit své názory a kde nastane mezi námi dialog lidský, politický, jakožto řádně zvolených členů. Čili mohu pouze doplnit, že budu dělat, se v mých silách, budu naslouchat, mluvit a budu zcela otevřená všem kolegům ze všech politických skupin. Děkuji. Děkuji, než přistoupíme k hlasování. Máme tady náhradníky z GUE. A teď je vlastně jedno, jak budu mluvit, eh, protože to bude těžké vyslovit. Angelika Velína, paní, zastupuje paní Galínu, Anja Hazelkamp, Takis, Hachijoko, je zastoupen paní Palermo López z, SND, z SAD. Malina Mici je zastoupena Miriam Daly a z EKR pan Vojčechovský je zastoupen Hananem, nebo nahrazuje Hanana. Takže, kdo bude hlasovat pro paní Evy, bude hlasovat zeleným tlačítkem, kdo pro paní Vextrémovou, budou hlasovat červeným tlačítkem. A jednoduše zahajíme hlasování i hned. Ještě jednou to zopakuji. Podle dohody z konference předsedů se bude hlasovat tak, že ti, kteří podpoří paní Evy budou hlasovat zeleným tlačítkem, kdo bude hlasovat pro paní Wikström, bude hlasovat červeným tlačítkem. Už tomu rozumíte? Už tomu rozumí všichni. Neslyším vás, říká paní předsedkyně. Je tady nějaký problém ve španělštině? Už je všechno v pořádku? V tomto případě můžeme zahájit hlasování. Už hlasovali všichni? Je tady někdo, kdo nehlasoval? V tomto případě musíme ukončit hlasování a máte tady čísla, že byla zvolena paní Cecilia Vikstramová. A pojďte k nám sem za předsednický stůl. Thank you very much. Thank you for... Děkuji mnohokrát. A pro paní Evy. Určitě společně vytvoříme atmosféru spolupráce, vzájemné úcty a důvěry. Čili tímto na sebe beru závazek pracovat s vámi všemi ať už pocházíte z jakékoliv země či politické skupiny. Já chci být rozhodně spravedlivá k vám všem a jednat s úctou. Jak Solken říkala, tento výbor má specifické postavení. Můžeme tady vytvořit atmosféru vzájemné důvěry, které naváže spojení se všemi občany všech členských států. Takže pojďme pracovat s tímto cílem. Naším cílem je především sloužit v tomto výboru. Takže jsem do určité míry dojata, ale ještě jednou zúrazním, že určitě budeme spolupracovat, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Ještě jednou děkuji a pojďme do práce. Okay. You have them in English also. Yeah. I think it's Sometimes it's easier that we... Víte, někdy je to jednoduché a jednodušší mluvit anglicky, zvláště pokud nejsme z nějaké velké země. Čili splnili jsme hlavní povinnosti a musíme překročit k volbě místo předsedů Máme tady kandidáty. Omlouvám se. Pane, pane Akere, já navrhuji paní Eleonor Ivy. Pane Jare? Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte, abych vám srdečně poblahopřál k vašemu zvolení. Jistě budeme mít dobrou spolupráci v našem výboru v zájmu občanek a občanů. E, na kandidáta místo předsedkyni navrhuje frakce ELP paní Estara Feragut. Paní Estara Feragut, tedy. Feragut. And further? A dál? Další kandidáti? So it's green for Mrs. E. Pro paní Evy hlasujte zeleným tlačítkem, červeným pro paní Estera Sferagut. Okay. The vote is open. Zahajuji hlasování. Has everybody voted? Hlasovali všichni? There are still voting. That's it, closed. Can we then close the vote? Můžeme tedy ukončit hlasování. A výsledek 31, ne, pardon, 10 pro, pro paní Evy a 20 pro paní Estara Staragut. Takže gratuluji a prosím, připojte se ke mně. So, now we need... A nyní budeme hlasovat o druhém místopředsedovi. Pan Jar. Jméno Evropské lidové frakce chci navrhnout na místo druhé místo předsedkyně paní Robertu Mecolu. Mr. Mr. Eka? Pan Eka? Já navrhuji paní Eleanor Ivy. Takže zeleným tlačítkem pro paní Mecolu a červený pro paní Evy. Zahajuji hlasování. Now the vote is closed. Končím hlasování. 20 pro paní Mecolu a 11 pro paní Evy. Čili druhou místo předsedkyní paní Mecola je tady? Není. V tomto případě můžeme přikročit k postu třetího místo předsedy. Návrhy? Sociální demokraty Marle Misi. Proposals, more suggestions? Další návrhy? Pane Aki, Eleonor i vy. To je ale překvapení. Okay, so it's, it's green for... Pro paní Mici hlasujte zeleným tlačítkem a červeným pro paní Evy. Zahajuji hlasování. The vote is closed with the same result. Končím hlasování, výsledek je stejný jako u předcházícího hlasování. Takže teď návrhy na čtvrtého místo předsedu. Pane Ake, navrhuji paní Eleonor Evy. Pan Jar. Máte slovo, pane Jar. Rád bych zdůraznil, že frakce Evropské lidové strany nemůže za to, že byli zvoleni za nejsilnější frakci v parlamentu. My chceme navrhnout jako čtvrtého místo předsedy pana Paula Čakyho. Thank you, Mr. Jar. Děkuji, pane Jare. A nyní Budeme hlasovat ještě více kandidátů? Neslyšíme. Je to poprvé, kdy nedodržeme tradice pravidla parlamentu. Můžeme oponovat proti kandidátovi, ale ne proti celé politické frakci, i když plní veškeré podmínky. To jsem ještě nikdy neviděla. A to, co říkal pan Járev, vidím, co se tady děje. EPP říkají, máme většinu, musíte jít za námi. A doufám, že je to naposled, kdy takovou tu argumentaci uslyším v tomto výboru. Okay, that was a statement. Thank Dobré, to bylo prohlášení, za které děkuji. Můžeme nyní pokračovat hlasováním. Ještě by se někdo chtěl ujmout slova. Máte slovo? Ve jménu frakce EKR chci upozornit na následující věc ve dvou ostatních výborech jsme přednesli kandidáty z hnutí pět hvězd, kteří byli také odmítnuti. Metoda Dontova, která doposud platila, najednou zdá se, když se podíváme na kolegyně a kolegy, odmítají naši kandidátku a zástupce Evropské lidové strany říká, že by se měla uplatnit Dontova metoda tady, to by se mělo skutečně zvrátit, tím by se mělo skoncovat. My se skutečně ohrazujeme proti tomu, abychom byli mm, vylučováni, eh, protože kandidáti z pěti hvězdic, z pěti hvězd jsou skutečně vylučováni zde. Děkujeme. Okay, thank you for that statement. Děkuji za toto prohlášení a nyní budeme hlasovat. Čili opět máme dva kandidáty, pana Pala Čakyho. Zeleným tlačítkem, červeným budeme hlasovat pro paní Evy. Zahajuji hlasování.